Monsieur, monsieur Razi, bienvenue. Pane Razi, vítejte. Vážení kolegové, máme to potěšení, že dnes odpoledne máme mezi námi pana Raziho, jmenovaného výkonného ředitele EMA. Chtěla bych pozdravit eh, pany profesory Lemera a Mystika, kteří jsou dnes eh, tady a chtěla bych připomenout, jak bude probíhat toto slyšení. Nejdříve dám slovo na 10 minut panu Rasimu, aby nám prezentoval svůj projekt a řekl, co má pro nás jako sdělení. Poté budeme postupovat takzvaným pingpongovým stylem. To znamená minuta pro otázku, minuta na odpověď pana Raziho, 45 vteřin na doplňující otázku k první otázce a minutu na odpověď pro pana Raziho. A bude to probíhat ve třech fázích. První fáze sedm otázek, ze strany koordinátorů, druhá fáze 8 otázek a třetí fáze 6 otázek. To už bylo takové kratší, rychlejší otázky. Chtěla bych připomenout, že slyšení pana Raziho probíhá v rámci stanoviska, které vypracuje náš výbor k jeho kandidatuře pak konference předsedů zaujme oficiální eh, pozici, která bude předána správní radě EMA a ta pak oficiálně bude jmenovat eh, svého výkonného ředitele. Děkuji tedy a předávám hned na 10 minut slovo panu Razimu. Thank you. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, je pro mě velikou ctí stát před výborem Evropského parlamentu. Zkušenost, zážitek, eh, o kterém bych před několika měsíci nemohl ani snít. Jsem velice rád, že mi dána příležitost, abych se vám mohl představit. Doufám, že se mi podaří v rámci těchto dvou hodin vám vysvětlit, jak vidím výzvy, které stojí před Evropskou lékařskou agenturou nebo agenturou pro eh, léčivé přípravky v budoucnu. A já myslím, že bych eh, tyto výzvy mohl řešit jako výkonný ředitel této agentury. To doufám, je poprvé a že budou následovat další takové příležitosti, kdy budu moci hovořit s poslanci Evropského parlamentu, od něhož čekám vstupy, orientaci a možná i povzbuzení během mého mandátu. Já dnes eh, k vám pohovořím ve svém rodné, rodném jazyce, možná naposledy, eh, protože jestli převezmu funkci v Evropské agentuře pro léčivé přípravky, budu jako evropský úředník používat pouze pracovní jazyk této agentury, což je angličtina. A eh, takže, jak jsem řekl, v nadcházejících několika letech bude stát eh, EMA před řadou různých výzev a úkolů. Jednak jsou tady rozpočtové otázky a také eh, rozšíření vlastně předepsaných úkolů, eh, které se krátkodobě zvýší, protože se musíme zabývat farmakovigilancí a, a, a padělky léků. My máme nový výbor pro farmakovigilanci a existuje sedm podřízených orgánů v rámci EMA, což ještě zvýší složitost celé této operace. Samozřejmě, že tyto výbory vzájemně spolupracují, ale možná bude potřeba se znovu zamyslet nad specifickými úkoly těchto jednotlivých výborů. Takže to množství těch manažerských a objektivních výzve, výzev je obrovské. Ale chci říci, že Emma bude stát ještě před dalšími výzvami, co se týče uh, konkurenceschopnosti jsou zde nově a rychle se vyvíjející země Rusko, Čína, Indie, Brazílie. A my se budeme muset vyrovnávat i s otázkami sjednocení klinického testování v členských státech. Zde je důležité zdůraznit, že klinický výzkum není pouze otázkou samotného výzkumu. Vezmeme-li v úvahu eh, prodej eh, další generace léčiv, kterým říkáme personalizovaná léčiva, je jasné, že eh, budeme muset vycházet i eh, z farmakogenetických kritérií v budoucnu a bude třeba se zamýšlet, které populační skupiny eh, budou moci užívat která léčiva. Takže nebude možné jen tak automaticky schvalovat léčiva, která k nám půjdou ze zbytku světa. Dalším důležitým problémem je vzrůstající nesrovnalost mezi analýzou rizik a prospěchu a komparativní analýzou, kterou provádějí různé instituce. Tato aktivita se nazývá hodnocením zdravotní aktivity zdravotní technologie. Takže tyto dvě činnosti se možná budou dále v budoucnu rozcházet a to bude třeba řešit, protože by to byla překážka farmakologickým inovacím. A uškodilo by to pacientům. Když se ale podíváme dlouhodoběji do budoucnosti, je tady ještě další sada výzev. Máme bakteriální rezistenci vůči antibiotikům, ku příkladu je tady také problém dostupnosti veterinárních léčiv, jsou tady eh, léč, lé, lé, léčebné přípravky, přístroje, hodnocení eh, léčiv, eh, do jaké míry jsme schopni zvládat tyto otázky i v přeshraniční dimenzi. Já nechci procházet celý seznam všech těchto problémů, abych vás nenudil. Snad postačí, že bude třeba pracovat v úzké spolupráci s národními parlamenty i s komisí a ze všechny tyto instituce budou muset vycházet tedy ze spolehlivosti vědeckých poznatků EMA. Proto se EMA stává stále vědecky autoritativnějším orgánem, který musí fungovat transparentně tak, aby rozptýlil jakékoliv obavy z konfliktu zájmu. Skutečnou, skutečným problémem bude ale i anticipovat některé změny, k nímž v budoucnu dojde. Podíváme-li se na vývoj na poli vědy, tak pravděpodobně bude třeba začít regulovat nanotechnologie nové způsoby podávání léčiv a také bude potřeba se zabývat biomarkery a validací biomarkerů, také bude potřeba validovat terapie, které budou spočívat ve sledu podávání léčiv, používání nových metod a riziko jednoho léčivého přípravku, který by nebyl kvalitní, by mohl zvrátit výsledek celého léčebného procesu. Proto bude třeba tyto eh, problémy, které v budoucnu vyvstanou, eh, řešit na základě už předem správně nastavených pravidel. Eh, myslím, že pravidla minulého tisíciletí už nebudou platit pro léčiva, která budeme používat v dalším miléniu ale abychom se vyrovnali s budoucností, musíme především vyřešit současné nedostatky. Je třeba se zaměřit na určité skupiny obyvatelstva podrobněji. A to hned, zvláště na mladé a na velmi staré, to znamená geriatrická medicína a pediatrie. A také třeba je třeba se zaměřit na terapie zaměřené zvlášť na ženy a zvlášť na muže. Závěrem řeknu, že pakliže má Emma úspěšně zvládat veškeré své úkoly, potom se musí podívat nad rámet své, svého současného vějíře aktivit. Bude třeba, abychom spolupracovali i s národními orgány a budeme se muset snažit více pečovat o potřeby, e, o zdravotní potřeby evropského obyvatelstva, protože my jsme v zásadě e, zodpovědní za e, zvládání zdravotních otázek na, každodenním, na každodenní úrovni. Potřebujeme proto holistický přístup k léčivům a farmakologickým produktům. Musíme zajistit, aby vše, co věda nabídne, eh, bylo v souladu s regulačním rámcem. To si vyžádá zvýšenou spolupráci se všemi aktéry. Budeme muset ale i externě spolupracovat s evropskými sítěmi, jinak bychom nemohli využívat ty omezené eh, cené zdroje, které jsou nezbytné k ochraně zdraví lidí i zvířat. Věřím na základě svých zkušeností a v důsledku všech, všech příležitostí, které se mi eh, jako lékaři a věci dostalo eh, a i eh, kterých se mi dostalo v mé roli, roli vedoucího pracovníka, že mohu přispět ve vedoucí úloze EMA k tomu, aby náš e, systém zdravotní péče byl ekonomicky e, schůdný a, byl založen na ekonomické odpovědnosti a transparentnosti. Děkuji vám za to, že jste mi poskytli tuto příležitost a velice rád zodpovím veškeré otázky, které e, snad budete mít. Děkuji vám. Razí. Děkuji vám, pane Razi. Děkuji za prezentování této vize o politice EMA v nadcházejících letech. Děkuji, že jste dodržel také časový limit, dokonce jste ho ještě malinko zkrátil a dávám slovo diskusi v, prvním kole paní Grostet na jednu minutu. Děkuji, vážený pane jmenovaný výkonný řediteli. Chtěla bych hovořit o jedné aféře, která ve Francii vyvolává velkou, velký rozruch. Je to také aféra eh, ombudsmana a také komisař Dali, pan mediátor a komisař Dali také hned zahájil, zahájil zkoumání, zda bylo možné zabránit takové aféře a takovému skandálu v naší legislativě o farmakovigilanci jsou určité slabiny a já bych chtěla vědět, co vy chcete udělat, abyste zlepšil situaci a přijal dobrá eh, rozhodnutí v oblasti zátěžových testů. A ptám se také, co chcete udělat proto, aby bylo možné vzít, eh, udělat opatření eh, abychom se vyhnuli riziku při požívání léku ze strany eh, pacientů. Děkuji. Děkuji. Eh, Janeko, já vím, ale není teď eh, možné něco udělat. Není tady prostě technické řešení, je opravdu lituji. Nemám, nemám na to odpověď. Pane řediteli, chcete, prosím, odpovídat? Máte dvě minuty. Sì, è, è eh, problema del mediatore è un problema. Ano. Tato otázka Ohledně mediátorů je otázka, která byla intenzivně prodiskutována ve všech možných médiích. A italský orgán pro léčivé přípravky se snažil vyslodovat historii této zážitosti. Já jsem zjistil, že ty slabiny ve dřívějším systému farmakovigilance již byly odstraněny, ale přesto eh, existují tyto mezery, které je nutné ještě doplnit. První věc kterou EMA musí podniknout této souvislosti, je implementace a korektura eh, těchto citlivých eh, eh, bodů. Především je nutné korigovat ono nedostatečné propojení farmakovigilance na úrovni národních orgánů a Evropské agentury. Je zde eh, určitý kritický bod a přitom je nutné postupovat eh, profesionálně je nutné dodržovat eh, i určitou terminologii. V novém systému máme také přímý přístup pacientů. Takže první věc, kterou bychom měli udělat, je ověřit, zda údaje pacientů jsou spolehlivé. A dále musíme optimálně využít prostředky tak, aby velký počet údajů nevedl k menšímu, menší eh, jistotě, aby bylo možné eh, tedy eh, ještě doplnit mezi paní Grostet. Výzkumníci, lékaři v oblasti pediatrie si stěžují, že je velice těžké to nařízení aplikovat eh, vzhledem k tomu, jak probíhají klinické eh, testy a potřebovali by trošku více autonomie. Co si o to myslíte? Ano, prosím, pane řediteli. Ma io ovviamente. Ano, já si nedělám nárok na to, že bych měl všelék na tyto problémy a že mohu dát přímou odpověď. Testování u dětí však představuje také etické problémy a také určité rizika v oblasti zdraví. U určitých léčivých prostředků se spoleháme na novou nabídku farmaceutického průmyslu na příslušné markery, které by měly také eh, umožnit vyhnout se těmto rizikům. Každopádně však je nutné na jiné úrovni eh, se rozhodnout eh, pro to, jak se vyhnout těmto rizikům. Je nutné. Euh, Děkuji vám, Dagmar Peren. Eh, naše kontaktní poslankyně pro agenturu. Máte slovo. Ehm, Děkuji, Korin. Já bych se okamžitě, pane doktore Razy, pustila k věci, která mě velmi leží na srdci, eh, stejně jako celému výboru. A je to vždycky trošičku takové nebezpečí, eh, pokud jde o pozici EMA, která tady zaujímá svůj názor. Můžete mi říci, co udělat, co udělat více, abychom podpořili Eh, využívání eh, bylin, využívání eh, bylinných přípravků a jejich vhodné aplikace. No, mohla jsem se ptát navíc, ani jsem nevyužila tu minutu. Takže máte právo na minutu. Ano, já ale použiju i ten zbylý čas. Já bych k tomu ještě dodala jednu věc. Možná hned v prvním kole bych jste mohl také dodat teď, protože se na to budou ptát určitě i další lidé, zda e, byste chtěl říci něco, co je zajímavé pro všechny ty, e, kteří budou muset odejít dříve, ta otázka e, střetu zájmu například. Pane řediteli, máte dvě minuty. Ano, co se týče bylinné medicíny, myslím, že podle stávající právní úpravy můžeme dostatečně upravovat i e, tyto léčivé přípravky. Pro agenturu EMA je to ale veliké břemeno. My jsme neměli doposud dostatek příležitosti na tomto poli eh, odvést dost práce a eh, máme také problémy s počtem zaměstnanců, ale je zde řada neodměňovaných postupů a v mnoha zemích je neochota eh, vykonávat tyto postupy, které nejsou finančně ohodnocovány. Nejsem si jist, jestli členské státy by se s tím spokojily, ale jestli by s tím souhlasili, ale to by bylo asi rozumné řešení. Potom k té další otázce o konfliktu zájmů. Tady bude potřeba iniciativně proti tomuto vystupovat. Nestačí jenom prostě vyplnit nějakou deklaraci e, zájmu a v případě možnosti by bylo potřeba e, provést křížovou kontrolu i u farmaceutické firmy. A to je něco, co jsme třeba v mé agentuře, kde já jsem fungoval, také prováděli a ta křížová kontrola se prováděla. Experti, které jsme najímali, se jí podrobovali a e, musí to být systém kontinuálního ověřování. Samozřejmě taková agentura nemůže fungovat jako nějaká policejní složka, ale rozhodně eh, není možné, abychom byli nějakým pasivním archívem vyjádření zájmu. K tomu se ještě vrátí další kolegové. Já se chci vrátit k těm bylinným přípravkům. Budete se mnou eh, souhlasit v tom, že by bylo dobré, aby se hradili, tedy hradil výzkum v tomto ohledu a aby členské státy i eh, eh, aby, aby, eh, aby člen, bylo by dobré přinutí členské státy, aby mm, řádně plnili monografy o, léči, o léčivých bylinách. Pane řediteli. Určitě by mohla Emma na tomto poli odvést více práce. Emma by mohla tento proces podpořit a správně říkáte, že mezi členskými státy existují značné rozdíly eh, v přístupu k této otázce. A porovnává se mnoho neporovnatelných aspektů. a bude zde i problém, když se k nám budou dostávat eh, prostředky z jiných, z jiných světadílů a my přitom chceme zvýšit bezpečnost léčiv podávaných pacientům, ale myslím, že naše stávající právní úprava je dostatečná, musíme jenom zdvojnásobit své úsilí v její správné aplikace. A teď vystoupím já jménem své frakce. Pane řediteli, v našem usnesení 2011 eh, o udělení absolutoria rozpočtu k agentury eh, v roce 2009 jsme eh, odsoudili eh, nábor, tak jak probíhal za vašeho předchůdce, eh, kdy vlastně šlo o nábor prováděný podnikem, který prováděl konzultantské služby. A nábor probíhal zcela jasně v porušení článku 16 příslušných právních předpisů. Eh, Zrada nevládních organizací, ale také náš výbor 17. Eh, března, to znamená tři měsíce po náboru, eh, museli potvrdit tento nábor, ale také současně velice omezili výkon jeho funkce. Výkonný, výkonný ředitel agentury ve spolupráce s vnitřním auditem byli vyzváni, aby hlubo, hloubkově proskoumali eh, existující postupy a mm, to v oblasti střetu zájmu. Eh, v tomto jsme nic nenašli. V tomto bodu jsme nic nenašli ve vašem motivačním dopise. Ptám se tedy, co chcete použít, jaké prostředky, jaké metody eh, při nabírání soukromých podniků ze strany agentury. Ma mm, devo dire che La vicenda nella mia... Eh, děkuji. Já musím říci, že ve své předchozí funkci eh, jsem byl udiven eh, několika věcmi. Dozvěděli jsme se o tomto postupu z tisku. To znamená, že příslušný úřad vůbec nebyl informována, což je první bod, ve kterém je třeba do budoucna působit. To znamená, aby správní řada, rada aby správní rada byla informována o všem, co se děje důležitého v agentuře. A e, střed zájmu samozřejmě je tady velice důležitým bodem. Já nejsem nějakým expertem na právní záležitosti, čili nevím, jakou pravomoc má agentura v té další fázi až vyprší mandát ředitele nebo nějakého jiného plníka eh, agentury. Myslím, že to je vážný problém. A když jsou určité informace, které jsou zajímavé i z obchodního hlediska, tak jsou tady určitá místa, na kterých eh, je člověk o nich informován, na jiných místech zase informován není a týká se to spíše některých eh, externích eh, aspektů. Myslím, že by bylo potřeba ověřit právní způsobilost nebo schopnost agentury tady nějak postupovat a bylo by dobré toto zvládnout eh, opravdu opatrným způsobem. No, já trošku zkrátím tu druhou otázku, protože jsem hovořila dlouho pro ní. Za prvé, to můžete zvládat v rámci smluv, které uzavíráte. Dáte tam nějaké speciální doložky eh, pro opuštění místa? A za druhé, budete mít kontrolní eh, prostředky, nějaké ukazatele, které vám budou poskytovány? To jsou velice konkrétní aspekty. Eh, eh, Děkuji. Ano, problém doložek ve smlouvách, ano, samozřejmě jestliže taková možnost existuje, jestliže to je v příslušném jednacím řádu, tak určitě to je vynikající myšlenka. Já naprosto sdílím tento názor a myslím, že to je řešení. A teď mohu jen zopakovat, že nejde o to, aby agentura byla jakýmsi četníkem, ale jde o to, aby se použili určitá prohlášení, která se eh, v čase opakují a možná i také určité prohlášení po opuštění daného místa o eh, tomto místu, které bude opět obsazeno. To je důležité a je zapotřebí určité ochrany, protože i ti, co odcházejí z agentury, to potřebují. Paní Rivazy. Euh, Děkuji, paní eh, předsedkyně. V souvislosti s eh, vaší odpovědí jsem spokojená, když eh, říkáte, že jste se dozvěděl z médií, tak já zase vím, že ema údajně použila pravidla. Měla bych ale jinou otázku. Dle dnešní politiky EMA jsou eh, kontroly eh, zasedání ve výboru o farma vigilanci je eh, zveřejněny na základě stanoveného postupu. Soudní dvůr však stanovil, že e, určitá úroveň důvěrnosti e, musí být zachována, kromě e, bodů, které jsou specificky stanoveny. A toto se týká také rozhodnutí, takže EMA vlastně z té výjimky udělala pravidlo. Chci se tady zeptat, zda tuto politiku EMA chcete změnit a e, chcete, aby e, veškeré zápisy e, byly veřejné a to včetně zápisů z zasedání výboru pro farmakovigilanci. Je však nezbytné, pokud eh, to tak mohu říci, aby se postupovalo transparentně, to znamená prostřednictvím zveřejnění těchto zápisů a dalších eh, dokumentů. Pane řediteli, prosím, odpověď. Ano, děkuji. Já začnu s tou poslední otázkou, protože si myslím, že na tu se mi odpoví nejsnadněji. Klinické údaje je třeba zveřejňovat. V to pevně věřím. To také dělá FDA a EMA e rozhodně eh, publikuje klinické údaje s velkým spožděním. Není proto přitom žádný důvod. Není žádný důvod nezveřejňovat, pakliže tyto informace mohou prospět oboru. Takže Rozhodně se musíme rozhodnout, kdy nastane vhodná doba zveřejnit, ale je potřeba rozhodně tu hůtu zkrátit. O tom není pochyb. Evropané musí vědět, na jakém základě se rozhodnutí činí. Rychle k té správní radě. Podívejme se na skutečnosti. Já vím, že mám jenom dvě minuty a už mám za sebou jednu, ale ta správní rada byla informována o postupu teprve poté, co ten postup byl zahájen. Neměli jsme, ne, nevedli jsme žádnou debatu předtím, než bylo učiněno rozhodnutí za bývalého výkonného ředitele. Já, přitom já sám obecně jsem se neúčastnil následné debaty, protože to už jsem byl kandidátem na funkci výkonného ředitele a měl jsem za to, a bylo to i na radu eh, právního ředitele agentury EMA, že bych se neměl vyjadřovat k této otázce, protože by to mohlo ovlivnit mé eventuální příští jmenování. Paní Rivazi, 30 sekund. Já se domnívám, že jste neodpověděl na tu otázku zápisů eh, výboru pro farmakovigilanci a dále také k eh, výzkumům eh, klinického typu. Vy jste pracoval v italském orgáně a tam jste se angažoval proti nezávislému klinickému testování. Mohl byste nyní eh, tedy eh, se přislíbit, že EMA eh, všechny výsledky bude také zveřejňovat? Ano, pane řediteli, prosím. Ano, nyní k zápisům ze zasedání výboru CHMP výboru pro humánní medicínu. Já jsem již řekl, že tento postup chci eh, zveřejnit, a to včetně zasedání tohoto výboru. A pokud co se týče nezávislosti eh, výzkumu, toto jsem sděloval, na 180 studií jsme podporovali a také určité investice v letech 2004 až 10 byly navrženy. Možná, že ještě nebylo dosaženo výsledků, ale prostředky, eh, které eh, jsme měli, jsme investovali do 57 studií, do dalších 500 eh, bodů eh, v programu Light a, a dále jsme také prosadili ještě eh, další postupy. FD. Nyní druhé kolo. Pan Líze, prosím. Děkuji, paní předsedající, pane designovaný řediteli, já mám otázku k eh, zákonodárství, co se týče eh, moderních terapií. Po řadě diskusí a dlouhé přípravy v Evropské komisi Pět let se o tom mluvili, eh, začali jsme 2007, teď je, 2000, teď je rok 2011 a když jsem před dvěma týdny navštívil EMU, tak jsem zjistil, že existuje jenom jeden jediný produkt, který vlastně byl schválen v rámci tohoto procesu, takže to je skutečně velice neefektivní zákonodárný postup. A také jsem eh, u nás doma slyšel, že eh, došlo vlastně eh, k tomu, že u nás jednu terapii eh, vlastně eh, ohodnotili níže, aby se s ní nemuseli obracet o schválení na EMU, protože viděli, jak neefektivně a, zdlouhavě si eh, počíná. Pane řediteli, odpověď? Sì, ehm, è un problema di legislazione, è chiaro che l'EMA ha un'influenza. Tady ten problém s právní úpravou, s legislativou ty akty EMA jsou spíše eh, poskytováním informace než čímkoliv jiným. Jedná se také o právní úpravu, která byla schválena před pěti lety. Eh, co se stalo od té doby? Je to tak, že hospodářské subjekty teď využívají moderní terapie eh, spíše v nemocničním prostředí takže to je vlastně porovnatelné s lékařským přístrojem. A to je potom eh, vlastně pokryto přímo eh, legislativou. Ale není to dobré ani pro pacienty, ani pro nikoho jiného, ani pro budoucí eh, výzkum léčiv. Takže si myslím, že musíme otevřeně říci, že tato právní úprava nepřinesla kýžený efekt a bez ohledu na velké úsilí, které do její přípravy vstoupilo, ten výsledek, který vidíme, není, eh, není eh, takový, že by to odpovídalo našim očekáváním. Eh, osobně musím říci, že to je otázka, která je mi velice blízká, protože v předchozí době, když jsem ještě byl fungoval jako vědec, tak jsem se zabýval výzkumem těchto moderních pokročilých terapií a vím, že tyto technologie a postupy by mohly eh, obrovským způsobem přispět eh, k vynalezení různých způsobů terapií. Takže já jsem vám opravdu vděčen za vaši eh, otázku. Myslím, že toto je správné fórum pro takové otázky, které je třeba řešit budoucnu. Pane řediteli, jménem tlumočníku vás prosím, jestli byste se malinko vzdálil dál od mikrofonu, když hovoříte. Děkuji vám. Nic se nestalo, nemusíte se omlouvat. Pítr, eh, minuta na odpověď. Ano, krátká doplňující otázka. My bychom měli spolupracovat a co je možné tedy na úrovni EMA i bez nějaké zvláštní zákonodárné přípravy vylepšit. A k tomu ještě tedy doplňující otázka. V roce 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a tím také Charta základních práv a z toho vyplývá vlastně za závaznost eh, zákazu komercializace lidského těla a jeho částí. Eh, když se k tomu máte postavit také, co se týče buněk a tkání, komercializace, nekomercializace, jak se to shoduje tedy s tím eh, současným vývojem legislativy? Direkta Dizini. Pan ředitel. Personalmente penso, penso che eh, la commercializzazione sia inopportuna. Eh. Já se domnívám, že komercializace není vhodná. Možná, že určité zpracovatelské náklady je možné eh, dát na úhradu, ale eh, náklady na součásti lidského těla nikoliv. U nás v Itálii existuje jenom dobrovolné dárcevství krve. Merci beaucoup. Je passe... Euh, Děkuji vám a nyní dávám slovo Paní Lindě McEwen není jste? přesto ano, prosím Linda. No, Já jsem to změnila, protože jsem byla příliš daleko. A vy jste řekl, že v tomto století budeme čelit řadě nových výzev jaké zkušenosti máte s vedením změn a zvládáním změn v nějaké organizaci? Mohl byste nám říci příklad eh, nějaké velké změny, kterou jste prosadil v některé z organizací, které jste měl na starosti či vedl v minulosti? Grazie. Una domanda imbarazzante perché uno mm, parlare di quelli che... Je to trošku citlivá otázka takže když mám hovořit o svých úspěších, tak Eh, většinou vlastně hovořím také k někomu, kdo se na to dívá trošku jinak. Spíš bych chtěl hovořit o mém o vlivu eh, na eh, systém v agentuře. Já jsem nastoupil, když tam pracoval menší objem personálu a podařilo se mi a navýšit počet osob, které zde pracují a Eh, také lépe a účinněji propracovat jednotlivé postupy. Dále jsem podporoval nezávislý výzkum. Eh, to odpovídá také mé minulosti v povolání. Co se týče rozhodnutí soudů, ta jsem nechal realizovat, když tedy se týkají také politiky předepisování léčivých přípravků. Zmínil jsem se o třech důležitých oblastech, jako je geriatrie, pediatrie a také specifické také oblast medicíny, což je velmi důležitá oblast pro italský orgán pro léčivé přípravky. Je nutné tedy zajistit, abychom měli větší vliv eh, také na příslušný eh, průmysl. Vytvořili jsme databanku eh, s danými údaji a konzultovali jsme to s podniky. Zjistili jsme zajímavé výsledky, možná, že už jsou ale překonané. Nous avons un peu d'avance, donc... Euh, Máme trošku uh, předstih, takže potřebujete-li 10-15 vteřin navíc, tak to určitě není problém, klidně je můžete použít, určitě nikdo nebude mít námitku. Další otázka? Nebo doplňující otázka, Lindo? I think I'd rather hear the Director General designate finish that point because byla spíš radši, aby pan ředitel dokončil ten bod. Já jsem se na to zeptala, protože je to, to navazuje na Dagmar. Jedna věc je být výkonným ředitelem, ale druhá věc je skutečně zajistit, aby se věci děly a aby to, co se děje, skutečně tedy v tom systému zajistilo změnu veškerých dalších následných postupů. Já vím, že výkonný ředitel nezodpovídá za implementaci legislativy, ale eh, ve skutečnosti je to tak, že pokud ta agentura a vlastně neprosadí tu změnu, tak té změně nedojde. nedojde. Proto chci slyšet, jestli s tím má nějaké zkušenosti z předchozí doby. Se ci riferiamo alla mia esperienza nell'agenzia italiana, eh, Ohledně mých zkušeností v italské agentuře bych chtěl říci, že nejrůznější rozhodnutí v otázce legislativy pro eh, léčivé přípravky pro vzácné nemoci, dále otázka úpravy přístupu k určitým eh, přípravkům. Bylo to nakonec eh, na 600 rozhodnutí, která byla provedena a šlo tedy o to, abychom dohonili naše opoštění. Asociace provedla také e, kontrolu a výsledky byly pozitivní. Znamená to tedy, že jsme přece jenom výkonnost italské agentury e, navýšili a to značně. Jak říkám, je mi zatěžko hovořit o vlastních úspěších. Nejdůležitější však je změna v postojích zaměstnanců. My jsme již tedy umožnili, aby neměli pocit, že jsou úředníky, ale že Merci. Uží a zdraví Italu. Monsieur Zipper. Děkuji, pane řediteli, pan Zipper. Děkuji, paní předsedající. Pane jmenovaný eh, řediteli, existují čtyři postupy, které umožní autorizaci nových léčivých přípravků a v posledních letech je to postup centralizovaný, který je stále významnější. Znamená to tedy, že práce, která vás očekává, je mnohem větší. A jak si představujete zajištění kvality a kvality posudků, které máte vypracovávat? Jaká opatření chcete učinit pro zlepšení konkurenceschopnosti evropského farmaceutického průmyslu? Eh, to je odvětví, eh, které může také posílit rozvoj evropské společnosti. Prosím, pane řediteli, máte slovo. Ano. Vy pravděpodobně máte na mysli autorizaci léčivých eh, přípravků a nikoliv eh, nástrojů. My se zabýváme pouze léčivými přípravky v této agentuře. Doufám, že jsem vám tedy dobře rozuměl. Eh, celý postup schvalování by měl být dle mého názoru zkrácen. A První zlepšení a urychlení při evaluaci by spočívalo v tom, že účinnost vědeckého poradenství by měla být zlepšena. Čili čím dříve agentura začne spolupracovat s objek- subjektem, který vyvíjí léčivé přípravky, tím rychleji eh, může také proběhnout vědecké posouzení. Samozřejmě, že eh, příslušné odvětví se na nás nemůže obrátit eh, pouze s domněnkou. Eh, ale podívejme se na praxi v USA, tam se velmi úzce spolupracuje již velmi brzy. To je však u nás problematické. Klinické pokusy se provádějí v USA a my je pak máme převzít pro Evropu. v té první fázi bychom mohli získat v celém systému autorizace eh, na efektivitě. Eh, dále v vědeckém poradenství také jde o to, že se provádí HTA, nebo měla by se provádět. A někdy my eh, povolíme léčivé přípravky, které jsou zdravotními pojišťovnami eh, akceptovány. A takovýto vývoj bychom měli podpořit a měli bychom být inovativní. Co se dá tedy konkrétně udělat eh, v tomto směru? Souhlasíme s vámi, že existují mnohé drahé léčivé přípravky eh, vyspělého eh, typu a co EMA tedy může udělat, aby toto bylo přijatelnější pro společnost? Samozřejmě, že naše agentura zatím nemá nic společného se stanovováním ceny anebo tedy hodnoty léčivého přípravku. Mohli bychom však zajistit to, aby v souvislosti s povolováním existovala větší jistota co do nákladů, co do přebírání nákladů. To znamená, rychlejší povolování aby mohlo snížit eh, náklady vynaložené příslušnou firmou. Jak však HTA bude eh, realizováno konkrétně, eh, není známo. Mohli bychom však snižovat náklady a tím zlepšit přístup k těmto léčivým přípravkům, samozřejmě vše s ohledem na bezpečnost. Doufám tedy, že věda nás v tomto bude podporovat. A to tak, že eh, bude méně náročných eh, klinických eh, zkoušek. Děkuji. A nyní Žil Parňo, dvě minuty. Pane ředitele, dovolte, abych se vrátil k předpisům mimo AEM. Tak, jak o tom začala hovořit paní Grostet přede mnou, to znamená, že to je 15 až 20 předpisů v Evropě, a to zejména v oblasti pediatrie, geriatrie, kam, eh, onkologie. A víme, také to ukazuje nedávné aktualita, že to vytváří určitou fobii u řady našich eh, spoluobčanů. Například eh, otázka Pfizer, který byl eh, odsouzen ve Spojených státech za jeden lék, který byl předepsána epilepsii, ale současně byl i používán psychiatry pro bipolární problémy. A to nemluvím o mediátoru. Já chci říci, co chcete vytvořit, aby byla zajištěna větší transparentnost u údajů, které se eh, eh, které se takto mm, soustředí na léky, které jsou předpisány mimo eh, EMA. A jak zajistíte, aby se všechny tyto informace předávaly, když vznikají obavy při předpisech u celé řady takovýchto léků mimo EMA? Pane řediteli, Děkuji. Ano, to je velmi důležitá otázka, eh, to používání off-label. V pediatrii je to více pravidlo než výjimka. Ano, právě tě, kvůli těm důvodům, o kterých jsme hovořili již dříve. Eh, klinické testy jen velice málo kdy pokrývají eh, pediatrické uživatele. Já nevím, do jaké míry může opravdu agentura tyto věci ovlivnit. Jestliže je tady určitý manévrovací prostor, určitě ho využiji a udělám vše, co je možné, vše, co je v silách agentury. Samozřejmě pod kontrolou příslušného parlamentního výboru. Ale z definice mohu říci, že um, uh, tady je to těžké, když hovoříme o těchto lécích, tak uh, prostě je to velmi těžké. Takový typ eh, dohledu je vlastně roztříštěn mezi tisíce různých regionálních a národních eh, orgánů. A nakonec eh, v čele toho všeho je lékař. Ta schopnost předepsat to prostě nemůže zvládat jenom agentura to ovšem neznamená, že my bychom byli proti nějaké koordinované eh, akci v této oblasti. Pokud jde o návrhy, tak eh, jednu věc možná udělat můžeme, což je určitá kulturní akce, to znamená eh, vypracovat nějaké guidelines, vypracovat nějaký právní základ, který by z takových guidelines udělal něco možná trošku závaznějšího. E, používání léku by pak bylo více kodifikováno. Ale jsou tady další kulturní aspekty. Veškerá indikace u daného léku e, je e, pokryta tímto užitím. Mám na mysli sulfonamidy u cukrovky, to se vlastně eh, zrodilo až po užití sulfamidu na infekce. A jsou tady určité vedlejší účinky, takže je to i kulturní problém. Pan Parnio, doplňující otázka? Ano, počli reaguji na vaši odpověď a navazuji i na to, co řekla Linda McEwen a ptám se, jak můžete vy, ředitel EMA, Eh, pod, vydávat určité podněty pro farmakologické eh, laboratoře, aby opětovně posuzovali a hodnotili léky, které původně nebyly pro určité indikace předepsány. A tady jak projevíte určitý voluntarismus? Já si myslím, že Emma může mít určitý vliv v tom vědeckém či kulturním orientování. Když je určitý lék používán, jeho dobré vlivy jsou eh, prokázány, můžeme mít takovou rychlou cestu, abychom eh, podpořili tento lék a omezili nutnost investic a umožnili nějakou novou indikaci, která by byla stanovena při respektování pravidel veškerých povolení, čili mít takový rychlý postup pro nové indikace. To by bylo dobré řešení, ale i tady je třeba posoudit, zda je to dobrý postup. Euh, monsieur Děkuji, pane řediteli, a nyní dávám slovo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 Já jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem budete chtít posílit systém farmakovigilance, zvláště vzhledem k tomu, že sledujete toxické účinky léčiv na trhu. Jaké iniciativy máte naplánovány? Eh, Děkuji. Já Odpovím anglicky, vzhledem k tomu, že otázka byla položena italsky. Děkuji za otázku. Já se domnívám, že mi dává příležitost se vrátit k té otázce farmakovigilance. A já jsem vlastně začal mluvit e, o tom, že to je právě problém vztahu mezi vnitrostátními sítěmi a velkými centrálními sklady nebo jednotkami, jako je třeba EMA. A tady je velký problém kvalita. To první, co bude třeba udělat, je využít sítě agentury EMA, která už existuje, která se buduje dál. Bude potřeba spolupracovat s šéfy různých agentur, společně se zamyslet, jak by bylo možné centralizovat ty jednotlivé národní systémy farmakovigilance. A je možné postupovat řadou metod. S tím se pojí i řada dalších otázek, ku příkladu zvláštní legislativa v oblasti farmakovigilance. Budeme muset zkontrolovat veškeré rejstříky v různých evropských zemích, protože tyto rejstříky mohou obsahovat indikace nebo údaje o určitých zvláště důležitých léčivech a my se budeme rozhodovat na základě informací, které jsou vyslány a kodifikovány, ale někdy je možné učinit rozhodnutí mnohem rychleji. Takže myslím, že toto je možné realizovat bez toho, abychom příliš zatížili systém. Ještě doplňková otázka. Eh, ano, děkuji. Jenom rychle chci položit následující otázku. Ty různé aktivity, které jste popsal, které chystáte. Myslíte, že členské státy udělali na poli farmakovigilance dost? Beh, Současná evropská právní úprava rozhodně patří k těm nejmodernějším. A provádění zátěžových testů poukázalo na řadu slabin a bude třeba učinit určité nápravy a možná i provést určité právní novelizace. I sama EMA bude muset některé nedostatky řešit. První slabinou je to, že když dojde ke stažení léčiva z nějaké země z důvodu bezpečnosti, tak toto stažení je potřeba oznámit agentuře. To musí být e, povinné, toto oznámit. a zároveň agentura EMA musí mít možnost a vlastně eh, vydat konzultaci, že je třeba eh, určité léčivo stáhnout. Pan Schnellhardt se k nám připojil, takže má otázku. Děkuji, já už jsem tady byl, ale přece jenom to probíhalo rychleji. Pane Razi, děkuji vám. Ve svém úvodu jste se zmínil o disponibilitě veterinárních léčiv. To je důležité téma. Máme dva postupy. Je to centrální postup povolování a potom na národní úrovni. Když hovořím se výrobci veterinárních léčiv, tak oni si eh, naříkají na vysoké náklady finanční, administrativní a to eh, v, eh, ve srovnání se šarží těchto léčiv, což tedy vede k tomu, že ty, ta léčiva nejsou povolována. Ten druhý postup zase vede k tomu, že je nutné žádat o povolení v dalších zemích. Dovedu si tedy představit, že EMA by přijalo standardní eh, povolovací eh, postupy, které by platily také na národní úrovni a tím by se snížila byrokracie i náklady. To znamená, že by se také zlepšila situace. Eh, celkově má otázka je, zda tuto interpretaci problému sdílíte, anebo zda nám řeknete, že takto není to možné realizovat. Druhá otázka se týká rezistence na antibiotika. To je velmi důležitá otázka v poslední době. Velmi eh, nás zatěžuje. Eh, bylo položeno mnoho otázek a také výbor pro zemědělství eh, přijal návrh usnesení a nové návrhy které však by měly být také prováděny. Dovedete si představit, že by postup povolování antibiotik byl eh, změněn také v souvislosti s rezistencí na antibiotika. Eh, to znamená, že postup by vedl ke zlepšení eh, v praktik používání antibiotik. Děkuji vám. Ano, co se týče eh, veterinárních a legislativních postupů, já vím, že zde existují určité problémy kvůli eh, velmi rozsáhlé byrokracii. A myslím, že váš návrh bych mohl přijmout, tedy návrh určité harmonizace anebo decentralizace. Víme, že obtíže existují v přístupu v menších klinikách, je problém s vývojem a s výzkumem. Dále k rezistenci anti, na antibiotika. Je obtížné zjistit zcela přesně, jak bychom měli postupovat. Průmysl by měl být eh, veden k tomu, aby zkoumal nové účinné látky. Existují však čtyři nebo pět nových eh, materiálů, které by měly být eh, dále vyskoumány, ale toto je nutné podpořit. Takže upřímně řečeno, nevím, jak bychom na legislativní úrovni měli postupovat. Možná, že bychom měli zahájit nový legislativní postup, který by umožnil další investice průmyslového odvětví této oblasti a možná, že by také rezistence na antibiotika eh, mohla být znížená. Tedy eh, zde vycházím také z jiného užití. Možná, že agentura nemůže příliš vázat lékaře v eh, používání léků, ale možná, že bychom mohli přijmout ten nový postup. Děkuji vám. Nevím, zda jste měl ještě druhou otázku. Ano, to byla druhá otázka. Takže nyní pan Prody. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane Pázy za vaši přítomnost. já mám určité problémy o který bych se chtěl zmínit v souvislosti s rezistencí na antibiotika především v oblasti bakterií. Před několika týdny jsem zde v parlamentu vedl debatu s generálním ředitelem důležitého farmaceutického eh, podniku, eh, který pracuje na celém, na celém světě. Bylo mi řečeno, že neexistuje žádný nátlak na vývoj nových účinných látek. A to proto, že e, v oblasti antibiotik jsou ziskové marže nízké, takže není zde žádná stimulace. A výzkum je tedy spíš orientován na vzácné nemoci, například e, na rakovinu prostaty. i když je jen relativně málo pacientů s tímto onemocněním. Jedná se o léčivé přípravky, které jsou velmi eh, drahé. Každý cyklus stojí několik tisíc euro. A možná, že daný trh by měl být více v rovnováze, aby bylo možné zajistit to, že všechny oblasti výzkumu budou pokryty v daných podnicích. Také základní výzkum a vývoj by měly být podpořeny. Prosím, pane řediteli. Il problema della resistenza eh, batterica agli antibiotici. Ano, problém rezistence na antibiotika v oblasti bakterií je problém, který vyžaduje nové účinné látky, ale také nové zacházení se starými účinnými látkami. Co se týče použití účinných látek, které se používají, zde by bylo možné dosáhnout lepší koordinace. A to také s výrobci potravin, tedy v oblasti veterinární i humánní eh, medicíny. Antibiotika se používají pro lidi, ale také eh, zvířata. Možná, že tak bychom mohli zajistit eh, využívání. Co se týče zájmu o výzkum, já se nemohu rozvíjet eh, etické úvahy ani tedy přemýšlet o zisku farmaceutického průmyslu. Někdy je obtížné investovat eh, desetitisíce eur, i když eh, výsledek eh, léčby je nejistý a já jsem rád, že ve svém profesním životě jsem se zatím nesetkal s problémem takovéhoto rozhodování. Farmaceutický průmysl by měl však hledat možnost rychlejšího posuzování Eh, ve smyslu snižování byrokratických eh, nákladů a zde můžeme leco se podniknout. Rozhodnutí o tom, eh, jaký zisk daný průmyslový sektor má mít, to je mnohem širší otázka. Já se domnívám také, že to je spíš politická otázka, o které bychom měli debatovat my eh, zde s kolegy a kolegyněmi, protože zde vznikají problémy veřejného zdraví a to dalekosáhlé problémy. Možná, že v rámci konzultací bychom o tom mohli ještě dále hovořit. Ano, otevřenost parlamentu zde je a je to určitá nabídka naší agentuře. Já se domnívám, že pouze takto je možné řešit problémy. Tedy problémy se spoluprácí s určitým zařízením a problémy, které eh, mohou být součástí určitého legislativního procesu. Bien. Děkuji. Tím jsme, vykonči, tím jsme ukončili druhou fázi s trošku předstihem a přejdeme k třetímu kolu rozpravy. A tady je trošku pravidlo jiné, protože je tady minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. Čili v této fázi se nic nemění, ale už není doplňující otázka. Paní Evazy. Ano, Děkuji, pane řediteli. Já bych se chtěla vrátit k ochraně pacientů. Vy jste se o tom trochu zmínil a já bych chtěla dát konkrétní příklad, což je eh, vakcína panem Brix. A po roce byly zjištěny eh, vedlejší účinky a to dokonce i možná určitá narkolepsie u dětí a že to je právě na, vázáno na očkování, kterého se jim dostalo. Švédsko a Finsko přerušili používání této vakcíny, protože se eh, domnívají, že tady je eh, kauzalita mezi mm, mm, očkováním a problémy. Tam se, co udělá EMA. EMA říká, nemáme ještě dostatek studií, je třeba provádět studie, tak ještě nepozastavíme používání této vakcíny. A já se ptám, jestliže jsou některé země, které již varují, tak eh, jaký postup, pane řediteli, je třeba eh, rozvinout, aby se postupovalo rychleji, aby se uplatnil princip opatrnosti eh, vůči pacientům a ne vůči laboratořím? Tady u této vakcíny, ta přece může být nahrazena jinou vakcínou, například Novartis. Tedy v tomto konkrétním případě Nevím, vy jste říci, že EMA postupuje dobře nebo ne, ale souhlasím s vámi, je třeba z toho vyvodit eh, všeobecný princip, vyvodit eh, eh, důsledky z tohoto příkladu. A myslím, že se vracíme právě opět k otázce farmakovigilance. Vracíme se k otázce toho, že některé léky jsou možná příliš rychle uváděny na trh. Zrychlený postup když nejde o otázky pandemie, tak to je možná trošku protlačováno některými orgány na těch vyšších úrovních například VHO, která musela reagovat na eh, jev, který se podobal začátku pandemie. A to pak je třeba trošku zkrátit celý ten postup povolení, ale to je neustálá diskuse mezi na jedné straně rizikem, na druhé straně přínosem. V případě pandemie určitě to já ještě nemám plně odpovědnost za EMA. Nevím, proč EMA e, tady postupovala, jak postupovala, ne, pozastavila používání této vakcíny v celé Evropě. Já myslím, že výchozí bod e, skutečně musí být ochrana. Samozřejmě je třeba pečlivě vyhodnotit všechny aspekty, zejména tu příčinou, návaznost a rozhodnout, zda stáhnout určitý lék. Ovšem stáhnout určitý lék, který by mohl být užitečný řadě lidí, to je také e, další otázka. To prostě závisí na uplatnění určitých postupů ve farmakovigilanci a v postupech vyhodnocení rizika. Pane řediteli, já položím otázku za naše frakci, což je trošku obecná otázka a spadá do toho, co mý kolegové také kladli jako otázky. Po různých krizích, které jsme prožili, všichni jsme pocitovali jednak důležitost vaší agentury jakožto orgánu know-how pro rozhodování jak na úrovni našich textů, tak i na úrovni eh, jednotlivých států. A současně jsme si kladli otázku o míře důvěry, kterou je možné mít. Pane řediteli, jak eh, si myslíte, že je možné zlepšit eh, tu důvěru ve váš orgán, který je tak důležitý nejen pro nás, ale také hlavně pro naše spoluobčany? Já děkuji, myslím, že vytváření důvěry především spočívá v tom, že se náležitým způsobem zvládnou otázky střetu zájmů, zejména u osob, které nakonec činí kon, konečná rozhodnutí. Druhá věc důvěry je otázka komunikace. Komunikace musí být opravdu dobrá mezi komisí, parlamentem a konkrétní komunikace o konkrétních aspektech některých rozhodnutí e, právě v oblasti komunikace by EMA měla být takovým tím technickým zdrojem, technickým zdrojem velmi cených informací. Eh, také existuje obrovské množství informací, ale dokonce také dezinformací, eh, ke kterým mají eh, pacienti přístup na síti, na internetu, vyhledávají informace a neexistuje nějaká konstantní linka zdroje informací ze strany institucí ne, že by snad EMA měla přímo tyto věci komunikovat, ale měla by být alespoň jakýmsi základem pro tyto informace a pro tuto komunikaci. Pouze tak bude možné vytvořit důvěru. A třetí složka, o tom se několikrát hovořilo a je dobré to připomenout, je transparentnost. Musíme vysvětlit důvody našich rozhodnutí. Když budeme postupovat transparentně, tak si myslím, že to opravdu vyvolá důvěru obyvatelstva a EMA bude eh, skutečně eh, referencí pro informace týkající se zdraví. Děkuji, pan Parňo. Má otázka. Olfakol je výrobek pro dvě eh, onemocnění jater, kde je životní prognóza Eh, velmi slabá a je to eh, vývoj pařížské nemocnice. Eh, další alternativou je tedy nový orgán. Evropská komise umožnila tento postup mm, z právních důvodů. Dle mých informací Eh, laboratoř hovořila o tom, aby takovéto povolení nebylo eh, vysloveno. Jak bychom mohli dosáhnout větší transparentnosti eh, také mezi vámi a komisí? Conosco solo parzialmente questo caso. Eh, so... Já veškeré ty podrobnosti tohoto případu neznám. Vím, že se jedná o takzvané osyřelé léčivo a vím, že existuje asi 70 až 90 pacientů v Evropě, kteří trpí touto chorobou. Jedná se o genetické postižení. A problém přístupu je tedy relativní. většině pacientů byl, byla léčba poskytnutá, ale to mi umožňuje se vrátit k otázce spolupráce a komunikace. V budoucnu je třeba, aby EMA nečinila rozhodnutí, která se liší od rozhodnutí komise, ne kvůli tomu, že bychom spolu nesouhlasili, ale protože nedošlo ke komunikaci. Takže to první, co je třeba udělat, je zajistit, abychom jednali v zájemném souladu, protože to propůjčí důvěryhodnost i agentuře EMA, protože to je vlastně úložiště všech vědeckých informací, na jejich základě se činí rozhodnutí pane Razi, podpoříte mě eh, v přesvědčení, že je třeba činit jasné rozlišení mezi různými postupy. Na jedné straně máme postup, kde eh, odpovědnost má EMA a na druhé straně jsou tu členské státy a to se nesmí směšovat. Je třeba, aby jasně byla vždy definována odpovědnost členských států. A potom mám a ještě jednu otázku, kterou se chci vrátit k bezpečnosti pacientů. Jak se chovat v situaci, kde na jedné straně je obrovská poptávka pacientů po léčivu a na druhé straně si nejsme zcela jisti, že toto léčivo je bezpečné. Já tu odpověď mohu poskytnout už sama. Vůbec neexistují stoprocentně bezpečné eh, léčivé přípravky a my bychom se měli vzdát iluze, že tomu tak je. E, léčiva vždy představují riziko, ale to riziko musí být menší než riziko té choroby. Když toto zvládneme, e, bude to dobré. Podporujete alespoň částečně tento přístup, doktore Razy? Když se podívám na postupy v jednotlivých členských státech, tak jsou tady postupy, které vycházejí z národních tradic nebo ze specifických okolností, ale na druhou stranu je prostor pro harmonizaci tam, kde to bude jednoznačně prospěšné pro obyvatelstvo. V těchto situacích bychom měli harmonizovat a jít evropskou cestou, tam, kde to bude povede ke skutečnému prospěchu. A k té vaší další otázce bezpečnosti léčiv. Odpovím na vaši otázku tím, že vám popíši, jak jsem se cítil eh, před sedmi, osmi lety, když jsem se eh, vlastně eh, začal pracovat jako člen správní rady EMI. Bylo mi jako eh, v pal, eh, mezi Skylou a Charybdou. Na jedné straně byly skupiny, které útočily o povolení eh, určitého léčiva, na druhou stranu skupiny, které byly proti tomu. Byla to skutečně schizofrenní existence a proto musíme zajistit maximum vědeckých důkazů. My potřebujeme maximum vědeckých důkazů. My, my musíme pokračovat v důležitých vědeckých eh, studiích a klinických studiích. Musíme mít k dispozici nejmodernější technologie, potřebujeme markry, potřebujeme náhradní léčiva, potřebujeme veškeré dostupné technologie, abychom dokázali eliminovat eh, negativní účinky některých léků. Eh, Vzpomeňte si, že řekové některým eh, lékům říkají eh, jed a samozřejmě eh, každá příčina může mít neblahý následek a je potřeba eliminovat rizika. Děkuji mm, paní předsedající za slovo a děkuji také panu Razimu. Já bych se ráda vrátila k vaší takové mimo děčné poznámce při odpovědi na jednu otázku, a to je internet a síť. Myslím, že víme, že stále více lidí eh, na internetu hledá veškeré informace, včetně informací o léčivech. A máme tady problém s padělanými léčivy, kdy lidé si mohou kupovat léčiva bez předpisu na internetu, což představuje obrovskou hrozbu pro veřejné zdraví. Co vy si myslíte o celé této otázce, o tomto problému? Jaké strategie vymyslíte, abychom mohli lépe bojovat proti tomuto jevu? Protože na jedné straně máme technologie nové generace, a na druhou stranu budeme svědky stále více tohoto nežádoucího chování. Ano, děkuji. Skutečností je, že internet je dobrý slova, ale zlý pán, protože stále více si lidé získávají vědecké informace z internetu, ovšem takové informace nejsou spolehlivé a kvalita těchto informací je často pochybná. To je tedy slabina. A u nás máme poměrně málo padělaných léčiv, 0,1 setina padělaných léčiv v Itálii díky velice účinné práci, protože u nás se eh, legálně neprodávají po síti léčiva, ale stále ještě i přesto to představuje určitou hrozbu pro veřejné zdraví. Co se tedy dělá? Připravuje se velký projekt, který se nazývá Impact, dopad, a toho se účastní řada zemí. Nevím přesně, kolik zemí se zapojilo, ale největší problém A myslím, že Evropský parlament je institucí nejpovolanější pro řešení tohoto problému. Je to tedy problém zpravodajských informací a policejní práce. Jedině díky takovýmto nástrojům budeme schopni kontrolovat uh, internet. 25 tun a padělaných účinných látek z Ázie bylo zabaveno loni v Evropě. A Financování na tyto postupy eh, je vlastně z vnitrostátních rozpočtů, ale potřebujeme lepší koordinaci. My jsme regulační orgán a my bychom mohli takovéto úsilí vést. Petr Líze. Dank nochmal. Ano, děkuji ještě jednou. Pane jmenovaný řediteli, měl bych ještě jednu otázku k zastoupení pacientům. Parlament se vždy zasazoval o to, aby v EMě pracovali také zástupci pacientů, ale ani dnes nemáme ještě dobré řešení pro financování. Někdy jsme kritičtí, když eh, jedna firma podporuje určitou organizaci, pak eh, to přináší nebezpečí, že daný eh, průmysl je více zastoupen, ale jiná možnost financování neexistuje. Mohl byste prosím s námi společně pracovat na vypracování eh, nápadů a řešení eh, pro eh, zastoupení pacientů, kteří by spolupracovali a kteří by byli také ve vašich orgánech. Pane řediteli, můžete prosím odpovědět na tu otázku a na závěr máte dalších šest minut. Děkuji. svazy pacientů a jejich účast. A také financování této činnosti, to je značný problém, podobně jako financování výzkumu a nezávislosti určitých eh, výzkumníků. Určitým bodem by bylo zřízení určitých fondů. Není možné akceptovat to, že by združení pacientů byla financována pouze eh, jednou firmou, tedy firmou, která nabízí eh, jeden typ léčivých eh, přípravků pro pacienty. Ale bylo by jistě možné se řídit fond s přísnými pravidly kde není možné tedy vlastně vědět dopředu, kterým firmám potom je toto přiřazováno. Bylo by možné také stanovit eh, určité promile prostředků, které by se odvádělo do tohoto fondu tedy do podpory eh, asociací pacientů. Tedy financování by nebylo přímo spojeno s určitým průmyslovým zájmem. Ano. Samozřejmě, že združení pacientů se někdy stávají eh, lobistickou skupinou eh, výrobců, eh, takže já si myslím, že by bylo možné to vyřešit fondem. Nyní k těm obecným závěrům. Já se domnívám, že jsme celkově průřezově probrali eh, jednotlivá témata a já se domnívám, že jsem dobrým partnerem pro eh, tyto úkoly. K dispozici je však rovněž veliký tým, který by měl být eh, koordinován a některé věci by bylo v budoucnosti nutné také změnit. Především mám na mysli přístup k zdravotnické politice a také otázka farmakovigilence. Určité záležitosti, které bych zde řekl před dvěma lety, bych je dnes již neopakovala. Myslím si, že evropské zdravotní systémy zaručují občanům dobré zajištění zdraví. Pokud by eh, tyto prostředky však byly používány racionálněji, tak bychom mohli eh, provádět lepší výzkum a lépe zajistit dobrý zdravotní stav eh, evropských občanů. Projednal jsem mnohé otázky a nemám již další konkrétní návrhy. Každopádně jsem ochoten odpovědět další otázky ještě později a že budu mít možnost být v kontaktu s Evropským parlamentem i nadále. Děkuji vám. Monsieur... Pane řediteli, pane jmenovaný řediteli, děkuji vám jménem všech kolegů za to, jak jste nám odpověděl na všechny otázky. Myslím, že jsme se dotkli mnoho témat, velmi různorodých dnes odpoledne a vy jste odpovídal jednoduše, ale přesně a jistě každý posoudí obsah těch odpovědí, to už je zase další aspekt. V každém případě děkuji, že jste podstoupil toto slyšení, které jistě není zcela jednoduchou záležitostí pro toho, kdo to podstupuje. Takže ehm, v 17 hodin bude schůze koordinátorů.